poslance eh, pana Palmera do parlamentu ke 2017 a bude nahrazovat paní Vilmot a parlament bere na vědomí tuto volbu. Vítáme ho a připomínám, že mm, může tedy plnit své funkce podle podmínek jednacího řádu. A po demisi paní Ulrike